Guten Morgen. Good morning. Good morning. We restart with our work, yeah? Um, before entering point of the agenda. Takže než se pustíme do bodu pořadu jednání 43, tady pan Žák a pan Alias si požádali o slovo. Nebo... Vážená paní předsedkyně, Já tady jsem samozřejmě a po druhé vidím, že sekretariát eh, neuvedl mé jméno u pozměňovací návrhu s panem Čarnickým. Společně jsme předložili pozměňovací návrhy. Je to pozměňovací návrh číslo 3, u kterého by mělo stát moje jméno. Já nevím, k čemu došlo, ale byl bych skutečně rád, kdyby se to vyřešilo. Já jsem si vědom toho, že jsem zde nový ale přesto Navzdory eh, bych byl velice rád, kdyby tam bylo mé jméno uvedeno. Děkuji, předsedkyně. Ano, zařídíme to. Nic to nemění na tom, že náš sekretariát již dlouhou dobu umí číst. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, to tady nechci prodlužovat zbytečně, bude musíme ještě hlasovat, ale pozměňovací návrh eh, 257 je to absolutorium komise a já jsem poněkud překvapen, pokud tady se dívám na ten text, neboť to je text, kde má být kritizován projekt, který se nepovedl, ztroskotal. A já si myslím, že bychom tady neměli chodit dlouho okolo horké kaše, jiné skandály, o těch se hovoří přímo, o Volkswagenu a tak dále. Tady se hovoří pouze o nějakém šetření Olavu proti paní Le Penové. Já nevím, proč je tam to jméno, proč je tam uvedena paní Le Penová. S tématem to nesouvisí, nejde o absolutorium parlamentu, ale o absolutorium Evropské komise. A rád bych uvedl ještě jednu věc v souvislosti s absolutoriem je zde pozměňovací návrh, který spolu pochybnila paní Lepenová. Tento návrh byl potom stažen a já výslovně děkuji těm, kteří ho stáhli. Myslím si, že skutečně není vhodné a přiměřené, aby se do pozměňovacích eh, návrhů dostaly útoky proti poslancům tohoto parlamentu. Již v roce 2012 došlo k žalobám vůči osobám, protože pozměňovací návrhy, které se týkaly náhrad, a dalších záležitostí sice byly zmíněny, ale bylo to zmíněno tedy v těch pozměňovacích návrzech, ale jejich jména tam eh, konkrétně uvedena nebyla. A tady najednou z ničeho nic se eh, uvádí konkrétní jména, eh, nevíme, mně se to nejíbí, je třeba tady být na pozoru neboť pokud budeme takto postupovat, tak budeme mít na plénu najednou celou záplavu takovýchto pozměňovacích návrhů. Paní Lepenová totiž rozhodně není ten jediný případ, eh, kde se něco takového stalo. Já skutečně nevím, proč by její jméno mělo být konkrétně uvedeno v tomto pozměňovacím návrhu, když se jedná o absolutorium komise. Děkuji. Uděláme tedy technickou opravu toho, co půjde na plénu, nahradíme jméno konkrétní tou funkcí nebo něčím podobným. Rozhodně e, můžete být ujištěn, že to jméno se tam prostě nedostane do toho pozměňovacího návrhu. Děkuji, děkuji a beru to takto na vědomí. Ne, pan Majers, prosím. Paní předsedající, já, jak to tady vidím, tak to tež se týká i různých jiných pozměcích návrhů, kde se moje jméno neobjevuje a já už jsem slovíčko se sekretariátem si dal, ale prosím, hleďme na to, aby se to napravilo. Já bych si dovolil, říká předsedající, vás požádal předat čísla všech pozměňovacích návrhů, které jste podepsal. Ano, budu z ní odpověď po hlasování takto učiním. Děkuji a začínáme bodem 43 pořadu jednání. Udělení absolutoria komisi. Pan Celer chce si vzít slovo? Pan zpravodaj? Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Poprosil jsem o slovo proto, neboť Zpráva o absolutoriu za rok 2015 za komisi je skutečně velkým společným dílem a mám skutečně velice rád bych poděkovat všem těm lidem, kteří se na této velké práci podíleli. Začalo to v září zprávou účetního dvora, zde jmenovitě to byl pan Lazaro Lazaros. Já bych rád zdůraznil tuto osobu a velice dobrou spolupráci, kterou máme s účetním dvorem, která i nadále trvá dále spolupráce s komisí, pak spolupráce s paní komisařkou Georgievou a panem Ettingerem a jejich kamenety. Tady bych rád ještě jednou obzvláště poděkoval panu Gráfovi za to, že vždy byl ochoten s námi velice konstruktivně spolupracovat a mohl bych pokračovat dále pracovníky sekretariátu, dále panu Christian, panem, pan Christian Ehlers, pan Gott, i pracovníci z naší frakce a také Lukas Reich, to je pracovník z mé kanceláře. Všichni tyto mají velký podíl na této zprávě. Rovněž děkuji všichni, kteří svými pozměňovacími návrhy přispěli k obohacení a doladění zprávy a v neposlední řadě děkuji samozřejmě také stínovým zpravodajům se kterým jsme až do poslední chvíle trvali v konstruktivním dialogu. Doufám, že jsem nikoho nezapomněl. Jistě tam bylo více osob, kteří se velice dobře podíleli na této zprávě, ale já jsem tady jmenovala aspoň ty hlavní a děkuji jim všem za spolupráci. Předsedkyně, děkuji, to je krásné gesto a děkujeme také zpravodaji, že takto postupoval. Pokud nikdo jiný se nehlásí o slovo, budeme tedy Budeme hlasovat o více než 300 pozměňovacích návrhů a řík, upozorňuji, že udělení absolutní komise pokrývá také výkonné agentury, takže po, této boju, po tomto bodě i hned půjdeme k usnesení, to je šestka na mém seznamu. Nyní jsme o dvojky pro, proti, strželi se, zamítnuto. Jednička pro, Proti. Proti zdrželi se zamítnuta. A nyní jmenovitě rozhodnutí o udělení absolutoria. Zahají hlasování. U EPP máme jednoho navíc hlasujícího. Dobrá. Takže vytáhněte tu kartičku, prosím. Děkuji. There are two cards there, but... Ještě máme dvě kartičky a přitom tito lidé nehlasují. Končím hlasování. Takže schváleno 21 hlasy ku třem proti, takže absolutorium bylo uděleno. A pozměňovací na 37. Usnesení paní Kádenbach. Bez mikrofonu. <laughs> Ja, Amendment 37 wird an tak 37 s ústním pozměňovacím návrhem nevidím námitek, tedy pro, proti, zdrželi se. Ověříme si 37 s tím ústním pozměňovacím návrhem. Still try to some. Yeah. The vote is closed. Check is closed. Končím hlasování. Schválen. 38. A 39, takže 40 teď pro, proti, zdrželi se schválen. 41 pro, proti, zdrželi se schválen. 42 pro, proti, zdrželi se schválen. 43 pro, proti, zdrželi se schválen. 44 s ústní změnou, pokud nejsou známky pro, proti, zdrželi se, schválen. 45 pro, proti, zdrželi se, schválen. 46 pro, proti, zdrželi se, schválen. 47 pro, proti, zdrželi se, schválen. 48 pro, proti, zdrželi se, schválen. 49 pro, proti, zdrželi se, schválen. 50, to je pouze jazyková věc, 51 pro, pro proti zdržet schváleno, 52 pro, proti zdržet se schváleno, 53 pro, proti zdržel se schválen, 54 se nehlasuje, 55 pro, proti zdrželi se schválen, 56 pro, proti zdrželi se schváleno, 57 pro, proti zdrželi se schváleno, 58 s ústním pozměňovacím návrhem nevidíme námitky pro, proti zdrželi se schválen, 59 pro, proti, zdrželi se schválen, 60 pro, proti, zdrželi se schválen, 61 pro, proti, zdržel se schválen, 62 pro, proti, zdržel se schválen, 63 pro, proti, zdržel se schválen, 54 pro, proti, zdržel se schválen, 65 pro, proti, 65 si ověřujeme elektronicky. Prosím. Jak je Končím hlasování a byla schválena 66 pro, proti zdrželi se schválen, 67 pro, proti zdržel se schváleno, 68 pro, proti zdržel se schváleno, 69 pro, proti zdržel se schválen, 70 pro, proti zdržel se schváleno. 71 s ústním pozměňovacím návrhem. Vůči němuž nevidím námitky pro, proti, zdržel se schváleno. 72. Ne, ten odpadá. 73 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se schváleno. A pokračujeme pozměňovacím návrhem 81. Pro, proti, zdržel se schváleno. 80. 84 pro, proti zdržel se schváleno, 83 pro, proti zdržel se schválen. Ano, jsou kompatibilní, ale přesto je třeba hlasovat. 82 pro, proti zdržel se schválen. To bylo zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti zdržel se schválen. A pokračujeme pozměcím návrhem 91 pro. Omlouvám se, pozměňovací návrh 92. Tam je ústní pozměňovací návrh k němu, nevidím námitek. Tedy pro, proti, zdrželi se, schválen. 95 byl stažen, 94 pro, proti, zdrželi se, schválen. A ano, druhá část. 93 pro, proti, zdržel se, schválen. 96 pro, proti, zdržel se, schválen. 97 pro, proti, zdrželi se, schválen. 97. ještě ověříme elektronicky. Yeah. The check is over. Končím hlasování. Byl schválen. 98 pro, proti, zdrželi se, schválen. 99, ten odpadá. 100 pro, proti, zdrželi se, schválen. 101 pro, proti, zdržel se, schválen. 102, tam se nehlasuje, 103 pro, proti, zdržel se, schválen. 104 pro, proti, zdrželi se, schválen. Takže 104 ověříme elektronicky. The check is over. Končím hlasování. Byla schválena. 105 se nehlasuje, 106 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107 se nehlasuje, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schválen. A pokračujeme 113 pro, proti, zdrželi se schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se schváleno. 118 se nehlasuje. 116 pro, proti, zdrželi se schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 120 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 122 pro, proti, zdrželi se schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se schváleno. 125 je pokryto. Je třeba o tom hlasovat? No, no, no. tomto návrhu? Nikoliv. Dobrá, 127 pro proti, zdrželi se. Ověříme si 127 elektronicky. Asi byl schválen tento návrh, ale nejsem si jistá. Končím hlasování. Byl schválen. 128 s ústním pozměňovacím návrhem, buď to němuž nejsou námitky pro, proti, zdrželi se schválen. 129 pro, proti, zdrželi se schválen. 130 tam se nehlasuje. 131 pro, proti, zdrželi se schválen. 132 pro, proti, zdrželi se schválen. 133 se nehlasuje, 134 pro, proti, zdrželi se schválen. 135 pro, proti, zdrželi se schválen. 136 pro, proti, zdrželi se schválen. 138 pro, proti, zdrželi se schválen. 140 pro, proti, zdržel se schválen. 142 pro, proti, zdržel se schválen. 143 pro, proti, zdržel se schválen. 144 pro, proti, zdržel se schválen. 145 pro, proti, zdrželi se zamítnut 146 pro, proti, zdrželi se schválen. 147 pro, proti, ne, ten odpadá. Ano, máte pravdu. 148 pro, proti zdrželi se schválen. 149 pro, proti zdrželi se schválen. 150 pro, proti zdrželi se schválen. 151 pro, proti zdrželi se schválen. 152 pro, proti zdrželi se schválen. 153 pro, proti zdrželi se schválen. 156 pro, proti zdrželi se schválen. 157 pro, proti, zdrželi se. To je asi přijato, ale pro jistotu ověříme. 157 ještě jednou elektronicky. 157. The check's over. Končíme hlasování. Byl zamítnut. 159 pro, proti, zdrželi se zamítnout.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 167 proti, zdrželi se zamítnout. 168 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 172 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 173 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 174 pro, proti, zdrželi se schválen. 175 pro, proti, zdrželi se schválen. 176 pro, proti, zdrželi se, schválen. 177 pro, proti, zdrželi se, schválen. 178 stažen, 179 pro, proti, zdrželi se, schválen. 180 pro, proti, zdrželi se, schválen. 181 s, ústním, pozměn, s ústní změnou, vůči níž nejsou námitky. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 183 pro, proti, zdrželi se, přijat. 184 pro, proti, zdrželi se, přijat. 185 pro, proti, zdrželi se, přijat. 186 pro, proti, zdrželi se, přijat. 189 pro, proti, zdrželi se, přijat. 190 pro, proti, zdrželi se, přijat. 191 pro, proti, zdrželi se, přijat. 100 92 odpadá. 194. Hlasujeme pro, proti, zdrželi se. 194 ještě ověřujeme elektronicky. Four. Can we check that? 194. The check is over. Končím hlasování a byla zamítnuta. 195 pro, proti, zdrželi se schváleno. 100 196 se nehlasuje, 197 s ústní změnou, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 198 odpadá, 199 pro, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 200 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102, 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 202 pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 pro, proti, zdrželi se schválen, 204 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 206 pro, proti, zdrželi se přijato, 207 pro, proti, zdrželi se schváleno, 208 pro, proti, zdrželi se schváleno, 209 pro, proti, zdrželi se schváleno, 210 pro, proti, zdrželi se schváleno, 211 pro, proti, zdržel se schváleno. 213 pro, proti, zdržel se schváleno. 214 odpadá. 215 pro, proti, zdržel se schváleno. 216 a 217 společně pro, proti, zdrželi se zamítnuty. 219 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 218 pro, proti, 19. Takže 218 ověřujeme elektronicky. 218 nyní ověřujeme, omlouvám se, říká předsedající. A končíme hlasování. A byla přijata. 220 pro, proti, zdrželi se schváleno. 221 pro, proti, zdrželi se schváleno. 222 a 223 pro, proti, zdrželi se. Pravděpodobně byl tento návrh, tyto dva návrhy schváleny, ale ověříme. Hlasujte, prosím. Check is over. Končím hlasování a byly zamítnuty. 224 pro, proti i 224 si prosím ověříme. Everybody's in favor, huh? No, tak teď se zdá, že jsou všichni pro. Končím hlasování a zcela jasně to bylo schváleno. Omlouvám se, říká předsedající. 225 odpadá, takže pokračujeme 228 pro, proti, zdrželi se schválena. 230 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 232 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 200 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 234 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 236 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 237 odpadá, 239 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 242 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 233 s ústní změnou. Nejsou vůči námitky pro, proti, zdrželi se schváleno. 244 pro, proti, zdrželi se schváleno. 245 pro, proti, zdrželi se schváleno. 246 pro, proti, zdrželi se schváleno. 247 pro, proti, zdrželi se asi to bylo schváleno, ale ověříme si 247. Yeah, check is over. Končím hlasování. 249 in favor. 249 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 251 pro, proti, 251 pro, proti, zdrželi se. Bylo zamítnuto, ale ještě to ověříme. 251. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se a bylo přijato. 256 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 257 a 58. Ne, 257 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 258 pro, proti, zamítnuto. 259 proti, zdrželi se, byl zamítnut. 260 pro, proti, zdrželi se schválenost 261. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto 263 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 264 pro, proti, zdrželi se schváleno 265 pro, proti, zdrželi se schváleno 267 pro, proti, zdrželi se schváleno 200 70 pro, proti, zdrželi se schváleno. 271 pro, proti, zdrželi se. To si ověříme. Takže ještě jednou 271, tady si nejsem jistá, zdá se, že byl přijat, ale pro jistotu ověřujeme. Někdy jsou ty většiny zajímavé tady. Ano, byl ne. Ne, omlouvám se, říká předsedající, byl přece jen zamítnut. 273 pro, proti, zdrželi se, byl zamítnut tento návrh. 275 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 277 pro, proti, zdrželi se a byl přijat tento návrh. Yeah. Yeah. I have to to announce you that the Netherlands cabinet is Tady vám musím sdělit, že z důvodu nemoci je nizozemská kabina uzavřena. Nebude tedy tlumočení do nizozemštiny. Yeah. Sorry. <laughs> know. You Genau. Genau. Genau. Genau, wo waren wir jetzt? 278. Nein, nein, das stimmt nicht. 278. Genau. 278. sorry, 278. 278 pro, proti, schválen. 279 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 281 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 283 s ústním pozměňovacím návrhem nejsou námitky pro, proti, zdrželi se, schváleno. 284 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 285 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Entschuldigung. Nein, nein, ich habe es falsch gemacht. Wir machen weiter mit 2 Genau, Auszeit. Tady máme tea break. Říkám předsedající, musíme se tady vyřešit. Omlouvám se. Machen weiter mit 285. Pokračujeme 285. 285 pro, proti, zdrželi se schváleno. 286 pro, proti, zdrželi se schváleno. 287 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 288 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 289, ano, 288 ještě ověřujeme elektronicky. 288. Thank you. Check is over. Končím hlasování. 289 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Ještě 289 rovněž ověřujeme. Somebody is still missing. Okay, check is over. And is, is rejected. Um, two nine. A bylo zamítnuto 290 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 291 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 292 pro, proti, zdrželi se schváleno, 293 se nehlasuje, 294 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 295 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 296 pro, proti, zdrželi se schváleno, 297 pro, proti, zdrželi se schváleno. A pokračujeme 307. Ano, je to správně. E, pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 200, 308 e, pro, proti, zdrželi se. Asi schváleno, ale ověříme. 308, 308, 308. Das habt ihr mich verunsichert, wirklich. Mhm. Ja. Ja, no. ja. Thanks, check is over. Tak, děkuji, končím hlasování. Bylo schváleno. Někdo tam znovu vložil hlasovací kartičku, ta je tam navíc, ale nehlasuje. 312 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 313 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 315 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 316 pro, proti, zdrželi se schváleno. Proti, zdrželi se schváleno. 319 pro, proti, zdrželi se schváleno. 320 pro, proti, zdrželi se schváleno. 323 pro, proti, zdrželi se schváleno Zamít. 324 pro, proti, zdržel se přijato, 325 pro, proti, zdržel se zamítnut, 327 pro, proti, zdržel se přijat, 328 pro, proti, zdržel se přijat, 329 pro, proti, zdržel se přijat, 330 pro, proti, zdržel se Myslím si, že přijat, ale prověříme. Můžeme prověřit 330. Konec. Zamítnut. 332 pro, proti, zdržel se, přijat. Máme ústní pozměňovací návrh. Budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Zpravodaj, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 333 pro, proti, zdržel se přijat. 334 pro, proti, zdržel se zamítnut. 335 pro, proti, zdržel se přijat. 336 pro, proti, zdržel se přijat. 337 pro, proti, zdržel se přijat, 383 pro, proti, zdržel se přijat, 339 pro, proti, zdržel se přijat, 340 pro, proti, zdržel se přijat, 341 pro, proti, zdržel se přijat, 342 pro, proti, zdržel se přijat, 343 pro, proti, zdržel se přijat, a blíží se poslední stránka, 344 pro, proti, zdržel se přijat, 345 pro, proti, zdržel se přijat, 346 pro, proti, zdržel se přijat, 347 pro, proti, zdržel se přijat, 348 pro, proti, zdržel se přijat, 349 pro, proti, zdržel se přijat, 350 pro, proti, zdržel se přijat, zamítnout 351 pro, proti, zdržel se přijat. 27 pro, proti, zdržel se přijat, 28 pro, proti, zdržel se přijat, 29 pro, proti, zdržel se přijat, 300 pro, proti, zdržel se přijat, 31 pro, proti, zdržel se přijat, 32 pro, proti, zdržel se přijat, 33 pro, proti, zdržel se přijat, 34 pro, proti, zdržel se přijat, 35 pro, proti, zdržel se přijat, 36 pro, proti, zdržel se, zamítnut. A nyní se dostáváme ke stanoviskům. AFET 1 až 4 jsou pokryty, AFET 5 pro, proti, zdržel se přijat, AFET 6 pro, proti, zdržel se přijat, AFET 7 pro, proti, zdržel se zamítnut, AFET 8 pro, proti, zdržel se přijat, AFET 9 pro, proti, zdržel se přijat, AFET 10 pro, proti, zdržel se zamítnut, AFET 11 pro, proti, zdržel se přijat. DV, DV1 pro, proti, zdržel se zamítnut, DV2 pro, proti, zdržel se zamítnut. Můžeme blok, hlasovat unblock 3 až 6? Ne. DV3 pro, proti, zdržel se přijat. DV4 pro, proti, zdržel se přijat. DV5 pro, proti, zdržel se přijat, DV6 pro, proti, zdržel se přijat, DV7 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijat, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuta, DV8 ve třech částech, první část pro, proti, zdržel se přijata, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuta, třetí část pro, proti, zdržel se přijata. Empl Prvních pět je pokryto usnesením, takže nebudeme hlasovat. Je to tak? Dobře. Ano. Sekretariat chce, abych hlasovala, takže Ample 1 až 5 amblok, je to možné? Ano. 9, 1 až 5 amblok, pro, proti, zdržel se, zamítnut. Ample 6 pro, proti, zdržel se, přijat. Ample 7 pro, proti, zdržel se, přijat. Ample 8 až 10 pro blokovat, unblock, unblock, pro, proti, zdržel se zamítnout. Ample 11 pro, proti, zdržel se přijat. Envy, Envy 1 pro, proti, zdržel se zamítnout. Envy 2 pro, proti, zdržel se přijat. Envy 3 pro, proti, zdržel se zamítnout. Envy 4 pro, proti, zdržel se přijat. Zamítnout. Envy 5 pro, proti, zdržel se přijat. NV6 pro, proti, zdržel se přijat. NV7 pro, proti, zdržel se zamítnout. NV6 8 pro, proti, zdržel se přijat. NV9 pro, proti, zdržel se přijaté. Můžeme hlasovat unblock 10 až 16? Ano, unblock. Ne? Ne? Ne unblock? Ano. Aha, jste pod tlakem. Envy 10 až 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuty. Výbor TRAN 1 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Dva, TRAN 2 pro, proti, zdržel se, zamítnut. TRAN 3 pro, proti, zdržel se, zamítnut. TRAN 4 pro, proti, zdržel se, přijat. TRAN 5 pro, proti, zdržel se, přijat. TRAN 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuté. Teda 7 pro, proti, zdržel se přijat. Tran 8 pro, proti, zdržel se přijat. Tran 9 pro, proti, zdržel se zamítnout. Tran 10 pro, proti, zdržel se přijat. Můžeme hlasovat unblock 11 až 18, ano, tran 11, žádné námitky, tran 11 až 17, dobře, pro, proti, zdržel se, zamítnuty. Tran 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuty. Regi. První tři návrhy jsou pokryty usnesením, můžeme hlasovat unblock. Tran 1 až, eh, teda Regi 1 až 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuty. Regi 4 pro, proti, zdržel se, přijat. 5 pro, proti, zdržel se, zamítnut, regi 6 pro, proti, zdržel se, zamítnut, regi 7 pro, proti, zdržel se přijat regi 8 pro, proti, zdržel se zamítnut regi 9 pro, proti, zdržel se přijat regi 10 pro, proti, zdržel se přijat regi. Můžeme regi 11 pro, proti, zdržel se zamítnut regi 12 pro, proti, zdržel se zamítnut regi 13 pro, proti, zdržel se přijat regi 14 pro, proti, zdržel se přijat. Agri. Agri 1 až 3. Ne, ne, unblock. Takže Agri 1 pro, proti, zdržel se. Zamítnut Agri 2 pro, proti, zdržel se. Zamítnut Agri 3 pro, proti. Můžeme prověřit Agri 3. Agri 3. Prověříme. Konec zamítnut. A tady 4 pro, proti, zdržel se, přijat. A tady 5 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Můžeme udělat 6 až 10 unblock? Ne? Tak Agri 6 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Agri 7 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Agri 8 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Agri 9 pro, proti, zdržel se zamítnut Agri 10 pro, proti zdržel se zamítnut Agri 11 pro, proti zdržel se přijat. A můžeme udělat 12 až 15 unblock? Ne. Agri 12 pro, proti zdržel se zamítnut. Agri 13 pro, proti zdržel se zamítnut. Agri 14 pro, proti zdržel se myslím, že zamítnout. Můžeme prověřit Agri 14 Někdo byl pro, někdo proti, takže 14, a kdy 14, hmm, zamítnut, a kdy 15 pro, proti, zdržel se za, zamítnut, a kdy 16 pro, proti, zdržel se zamít, přijat, a kdy 17 pro, proti, zdržel se přijat, a kdy 18 pro, proti, zdržel se přijat, a kdy 19 pro, proti, zdržel se zamítnut, a kdy 20 pro, proti, zdržel se zamítnut, 21 pro, proti, zdržel se zamítnut, Agri 22 pro, proti, zdržel se přijat, Agri 23 pro, proti, zdržel se zamítnut ehm, a rybolov Peš 1 pro, proti, zdržel se přijat, zamítnut, Peš 2 pro, proti, zdržel se zamítnut, Peš 3 Můžeme peš 3 až 7 vzít unblock? Ano. Ano, takže ano. Takže peš 3 až 7, unblock, kde pro, proti, slyšel se přijat p 8 až 17 unblock. Dobře, 8 pro, proti, slyšel se zamítnut, p 9 pro, proti, slyšel se zamítnut, 10 až 16, ano, 10 až 16 amblok, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kult. Kult 1 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kult, kult 2 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kult 3 pro, proti, zdržel se, přijat. Kult 4 pro, proti, zdržel se, přijat. Kult 5 pro, proti, zdržel se, přijat kult 6 pro, proti, zdržel se zamítnut, kult 7 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní 8 až 14 a blok je možné? Ne, 8 pro. Ne, ne, 8 pro, proti, zdržel se zamítnut, kult 9 pro, proti, zdržel se zamítnut, 9, 10 pro, proti, zdržel se zamítnut, 11 pro, proti, zdržel se zamítnut, kult 12 pro, proti, zdržel se zamítnut, kult 13 pro, proti, zdržel se zamítnut, kult 14 pro, proti, zdržel se zamítnut. Libe, Libe 1 pro, proti, zdržel se zamítnut, Libe 2 pro, proti, zdržel se sem přijat, Libe 3 pro, proti, zdržel se zamítnut, Libe 4 pro, proti, zdržel se, přijat. Libe 5 pro, proti, zdržel se, přijat. Libe 6 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Libe 7 pro, proti, zdržel se, přijat. Libe 8 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Libe 9 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Libe 10 pro, proti, zdržel se, zamítnut. FAM. FAM 1 pro, proti, FAM 1 pro, proti, zdržel se přijat. FAM 2 pro, proti, zdržel se zamítnut. A nyní FAM 3 až 3, 4 dohromady pro, proti, zdržel se přijat. A nyní 5 až 9 amblok, je to možné? Ano, FAM 5, 9 amblok pro, proti, zdržel se zamítnut. Nyní celé usnesení jmenovitě. Hlasujeme o celém návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Ano, 21 ku 4, takže blahopřeji, to bylo ohromný kus práce. Děkuji. A je čem bod 42. 42. Zvláštní zprávy. Nyní budeme hlasovat. Máte hlasovací seznamy? Do amendment 2 to amendment. Návrh 2 až 10 unblock. Můžeme udělat unblock. To je zvláštní zpráva účetního dvora. Yeah. Item 44. Amendment 2 to amendment... Ano, jistě, to vidím. Tam unblock 2 až 10, je to možné? blokově unblock pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 12 až 22 unblock, je to možné? Ne? Ne? 12 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 13 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 14 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnut 16 pro, proti, zdržel se, zamítnut 17 pro, proti, zdrž, proti, zdržel se, zamítnut 18 pro, proti, zdržel se, zamítnut 19 pro, proti, zdržel se, zamítnut 20 pro, proti, zdržel se, zamítnut 21 pro, proti, zdržel se zamítnut. 22 pro, proti, zdržel se zamítnut. 23 pro, proti, zdržel se přijat. 24 pro, proti, zdržel se přijat. 25 pro, proti, zdržel se přijat. 26 pro, proti, 26, 27 pro, proti, zdržel se přijat. 28 pro, proti, zdržel se, přijat. 29 pro, proti, zdržel se, přijat. 30 pro, proti, zdržel se, přijat. 31 pro, proti, zdržel se, přijat. 32 pro, proti, zdržel se, zamítnout. 33 pro, proti, zdržel se, přijat. 34 pro, proti, zdržel se, zamítnout. 35 pro, proti, zdržel se zamítnout, 36 pro, proti, zdržel se zamítnout, 37 pro, proti, zdržel se zamítnout, 38 pro, proti, zdržel se přijat, 39 pro, proti, zdržel se přijat, 40 pro, proti, zdržel se zamítnout, 41 pro, proti, zdržel se zamítnout, 42 pro, proti, zdržel se přijat, 43 pro, proti, zdržel se přijat, 44 pro, proti, zdržel se zamítnut, 45 pro, proti, zdržel se zamítnut, 46 pro, proti, zdržel se zamítnut, 47 pro, proti, zdržel se zamítnut, 48 pro, proti, zdržel se zamítnut. 49 pro, proti, zdržel se zamítnut. Můžeme udělat 50 až 60 amblok. 50 až 6, 60 amblok pro, proti, zdržel se přijato. 61 až 66 amblok. 61 až 66 amblok pro, proti, zdržel se přijaty. 67 pro, proti, zdržel se přijat, 68 pro, proti, zdržel se přijat, 69 pro, proti, zdržel se přijat, 70 pro, proti, zdržel se zamítnut, 71 pro, proti, zdržel se přijat, 72 pro, proti, zdržel se přijat, 73 pro, je stažen, 74 až 77 on blok, ne, 74 pro, proti, zdržel se přijat, 75 pro, proti, zdržel se, se přijat, 76 pro, proti, zdržel se, přijat, 77 pro, proti, zdržel se, přijat, 78 pro, proti, zdržel se, zamítnut 79 pro, proti, zdržel se, přijat, 80 pro, proti, zdržel se, přijat, 81 pro, proti, zdržel se, přijat, 82 pro, proti, můžeme prověřit 82, já myslím, že ne. A nemyslím si nic. Mhm. Takže zamítnout, omlouvám se. 83 pro, proti, zdržel se přijat. 84 pro, proti, zdržel se přijat. O, můžeme udělat 85 až 87 on blok. 85 až 87 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 88 pro, proti, zdržel se zamítnout, 89 pro, proti, zdržel se zamítnout, 80, 90 pro, proti, zdržel se přijat, 91 pro, proti, zdržel se přijat, 92 pro, proti, zdržel se zamítnout, 93 pro, proti, zdržel se zamítnout, 94 pro, můžeme prověřit 94. Prověříme 94. Konec. And it is adopted. Přijat. 95 in favor. 95 pro, proti. 95. 95 pro, proti. Zdržel se. Můžeme prověřit 95. Yeah, check is over. It is adopted. 96 pro, proti zamítnut, 97 pro, proti zdržel se. Prověříme 97. And it is adopted. 98 in favor. Pro, proti, zdržel se, přijat. 99 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 100 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 101 pro, proti, zdržel se zamítnut, 102 pro, proti, zdržel se přijat, 103 pro, proti, zdržel se zamítnut, 104 pro, proti, zdržel se zamítnut, 105 pro, proti, zdržel se. Ano, prověříme, 105. Yeah, it is, yeah, it is rejected with one vote, okay. No. 106. 106 pro, proti, zdržel se. Musíme prověřit také, ano. Asi to byla stejná, stejný poměr hlasů. Check is over. Yes, it is the same majority. Stejná většina. 107 pro, proti, zdržel se přijat. 108 pro, proti, zdržel se přijat. 100 109 pro, proti, zdržel se zamítnout 110 pro, proti, zdržel se přijat 111 pro, proti, zdržel se přijat 112 pro, proti, zdržel se přijat 113 pro, proti, zdržel se zamítnout 114 pro, proti, zdržel se zamítnout 115 pro, proti, zdržel se přijat 116 pro, proti, zdržel se přijat 117 pro, proti, zdržel se přijat 118 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 1 pro, proti, zdržel se zamítnut. Nyní budeme hlasovat o celém usnesení, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování a blahopřeji zpravodaji velký kus práce opět. We vote. Yeah. I call on the agenda. I... A nyní 41. Rozvojový fond. Chce, chcete slovo, pane zpravodaji? Paní předsedkyně, děkuji. Já nebudu hovořit dlouze, jenom bych chtěl poděkovat, poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří eh, od konce roku 2016 přispěli k vypracování této zprávy. Chci také poděkovat i Evropskému účetnímu dvoru, paní Lamark konkrétně, Evropské investiční bance, panu Lacarolimu a panu komisaři, panu Nimicovi a jeho spolupracovníkům, řediteli DG Devko, panu Monservisimu a řediteli pro stroje panu Begurovi. Stejně jako zpravodaji z výboru DV panu Rubikovi e, a můj kolega, který má na starosti eh, obecnou zprávu pro komisi panu Zellerovi, sekretariátu, výboru KONT, a to především Olivi Siterovi a celému týmu a politickým poradcům. Děkuji. Merci beaucoup d'être gentil. Děkuji, to je tak, to je milé, že jste tak hodný na všechny. Takže teď budeme k hlasování EDF, RF, RF 1 pro, proti, zdržel se zamítnout. Dva. 3 pro, proti, zdržel se přijat. Rozhodnutí udělit absolutorium, jmenovitě za hlasování. Still colleagues missing. Pořád ještě chybí někteří hlasující podle mého přístroje. The vote is closed. Končím hlasování. 21 ku 3, blahopřeji. A nyní účetní uzávěrka, musíme o tom hlasovat? Ne, návrh 4 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 5 pro, proti, zdržel se přijat. Nyní budeme hlasovat o účetní závěrce, jmenovitě, za hlasování. Still one colleague missing. kolega ještě chybí. Okay, okay, okay, yeah, the vote is closed. Also gut. Hmm. The vote is closed. And it is 20 to 3. 20 The resolution. Amen. Usnesení návrh 6, což je technická oprava, návrh 7, 5, proti, zdržel se přijat, ano, prověříme, dobře, návrh 7 prověříme. The check is over. Končím. A eh, zamítnuto. Návrh 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Amendment 9, 9 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit. Návrh 9. Check is over. Končím hlasování. And it is rejected. Zamítnuto. Návrh 10 pro, proti, zdržel se přijat, 11 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 13 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 15 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 16 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 17 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 18 pro, proti, zdržel se přijat. 19 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijat. Nyní návrh 22 pro, proti, zdržel se přijat 23 pro, proti, zdržel se přijat 24 pro, proti, zdržel se přijat, Návrh 25 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 26 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit 26, já myslím, že byl přijat, ale přijat. 27 pro, proti, zdržel se přijat, 28 pro, proti, zdržel se přijat, 29 pro, proti, zdržel se přijat, 30 pro, proti, zdržel se přijat, 31 pro, proti, zdržel se přijat, 32 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis číslo 2 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 47 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 4 Aha. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 42 pro, proti, zdržel se přijat. 43 pro, proti, zdržel se přijat. 44 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit. 44, myslím, že byl přijat. Dobře. Přijat. Návrh 45 pro, proti, zdržel se přijat. 46 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijat. 49 pro, proti, zdržel se přijat. 51 pro, proti, zdržel se přijat. 52 pro, proti, zdržel se přijat. 53 pro, proti, zdržel se přijat, 55 pro, proti, zdržel se přijat, 56 pro, proti, zdržel se přijat, 57 pro, proti, zdržel se přijat, 50, ne, 57, 57, dobře, 57, prověříme 57, končím, přijat. 58 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit 58 také. Mám 26 kolegů tady, ale já je nevidím všechny. Končím hlasování. Zamítnut. 59 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis číslo 6 pro, proti, zdržel se přijat, 62 pro, proti, zdržel se přijat, 63 pro, proti, zdržel se přijat, 64 pro, proti, zdržel se. No, můžeme si prověřit 64. Já myslím, že byl přijat. Končím. Je přijat, ano. Takže to byl návrh, eh, aha, 64, takže to je 65 pro, proti, zdržel se přijat, 66 pro, proti, zdržel se přijat, 67 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit 67, 67, já myslím, že je zamítnut, nejsem si jistá, 67, děkuji, končím. Yeah zamítnout. A 68 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijat. 71 pro, proti, zdržel se přijat. 72 pro, proti, zdržel se přijat. 73 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 8 pro, přijat. 76 pro, proti, zdržel se 77 pro, proti, zdržel se zamítnut, 78 pro, proti, zdržel se přijat, 79 pro. Prověříme 78, prověříme návrh 78. 78. Yeah, check is, check is over. Konec. Přijat. 79 pro, proti, zdržel se přijat. 80 pro, proti, zdržel se zamítnout. 81 pro, proti, zdržel se přijat. 82 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 9. 82. Chcete prověřit? Prověřit 82. 82. 82. Check for 82. Ověřujeme 82. Končíme a bylo to přijato. Kompromis 9 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti. Ověříme to. Ověřujeme 85. to zamítnuto. Proč to tak trvá? 85. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobrá, ověříme 88. Končím hlasování a bylo to přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, Proti? Zdrželi se. Mám pocit, že to bylo přijato. Mohli bychom to ověřit? 99. -ku. Ověřujeme 99. -ku. A bylo to zamítnuto, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Stovka pro, proti, zdrželi se. Přijato 101 pro, proti, zdrželi se. Přijato 102 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 103 104 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9.1. Chcete ověřit 104? Prosím, takže ověříme 104. Check for 104. And A bylo to přijato. 9.4 pro, proti, zdrželi se přijato, 9, 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 9, 6, 8 pro, proti přijato, 9, 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Usnesení jako celek, jmenovité hlasování zahajuji. And vote is closed. Končím hlasování 20 ku 3 a blahopřeji panu zpravodaji odvedl výbornou práci. Děkuji vám mnohokrát. A nyní se dostáváme k bodům 53 až 59, to jsou společné podniky. Nevidím pana zpravodaje a omlouvám se. Omlouvám se. Přejete si uh, slovo? Absolutely. Yeah. We, yes. The bio-based in... Biotechnologie, pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Eh, udělení absolutoria jmenovité hlasování zahajují.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 zdrželi se, zamknuto A budeme hlasovat o usnesení jako celku, jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. 20 ku 3. Blahopřeji panu zpravodaji. Hlasujeme o čistém nebi. Jednička pro, proti. Drželi se zamknuto A nyní e, absolutorium a jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Bylo to přijato. Což eh, v sobě obsahuje i účetní uzávěrku a nyní tedy usnesení trojka pro, proti, zdrželi se za, přijato čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Hlasujeme o usnesení jako celku, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. 20 ku 3. Blahopřeji panu zpravodajovi. A nyní Excel, elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy. Jednička pro, proti, drželi se. Zamknuto. Udělení absolutoria jmenovitě zahajuji. Končím hlasování. A bylo to přijato což v sobě má i účetní uzávěrku, takže usnesení jedni, e, trojka tam. Pro proti, Drželi se. Budeme, mohli bychom to ověřit, ověřit e, pozměňovací návrh číslo 3. Ověřujeme. Končím hlasování a bylo to přijato. Čtyřka pro, proti, drželi se, přijato. Pětka, jakožto ústní návrh, není námitka, Přijato šestka pro, proti, zdrželi se. Přijato sedmička pro, proti, zdrželi se. Přijato osmička. Stažena devítka pro, proti, zdrželi se. Přijato deset pro, proti, zdrželi se. Přijato jedenáct staženo. Hlasujeme o usnesení jako celku, jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování 20 ku 3, blahopřeji panu zpravodaji. A nyní hlasujeme FCH eh, jednička pro, proti, zdrželi se zamknuto. Udělení absolutoria jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování 19 ku 4, což je závěrka účtu, takže usnesení sedmička pro, proti, zdrželi se přijato osmička pro, proti, zdrželi se přijato devítka stažena, deset pro, proti, strželi se. Můžeme to věřit, ověřujeme návrh číslo 10. Desítka. Končím hlasování a bylo to přijato. Trojka pro, proti, strželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, strželi se, přijato. Pětka pro, proti, strželi se, přijato. Šestka pro, proti, strželi se, přijato. Budeme hlasovat o usnesení jako celku, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. 21 ku 3. Blahopřeji panu zpravodaji. A hlasujeme o INI, iniciativa inovačních léčiv jednička pro, proti. Žili se zamknuto. Udělení absolutra jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování 20 ku 4, což v sobě má i uzávěr k účtu, takže usnesení Trojka stažena, takže pětka pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se přijato. Usnesení jako celek jmenovité hlasování zahajuji. Chybí nám kolega. Končím hlasování 21 ku 3. Blahopřeji panu zpravodaji a jsme u ITERu. Organizace energie z jaderné fůze, jednička a dvojka pro, proti, zdrželi se. A eh, bylo by hodné to ověřit elektronicky. Mám pocit, že to bylo zamítnuto. Prostě děkuji, děkuji vám, končím hlasování. A skutečně bylo to zamítnuto. Hlasujeme o udělení absolutoria, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. 17 7 a nyní usnesení, která v sobě má i závěrku účtu. Jednička, dvojka, pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato desítka pro, proti, zdrželi se, přijato desít promiňte, jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato dvanáct pro, proti. Můžeme ověřit jedenáctku, eh, ne, dvanáctku, mluvá se paní předsedkyně, dvanáctka, ověřujeme návrh číslo dvanáct.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 s ústním návrhem nebyly námitky pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní usnesení jako celek jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování 19 k 5. Blahopřeji panu zpravodaji. A jsme u sesaru bezpečnost letecké navigace, dvojka pro, proti, zdrželi se, to. Udělení absolutoria, jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. Bylo uděleno, což sobě má i závěrku účtu, takže jdeme usnesení čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 8 pro, proti, zdrželi se, přijato tran 9 pro, proti, zdrželi se, přijato tran 12 pro, proti, zdrželi se, přijato tran 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička stažena, tran 1 až tran 14, eh, to je pokryto originálním textem, takže jmenov, o, budeme hlasovat jmenovitě o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 ku 3. Blahopřeji panu zpravodaji. Jestli to správně chápu, tak jsme dospěli ke konci za hlasování o absolutoriích. Já vám děkuji za disciplínu a mám pocit, že jsme u konce veřejné schůze. Takže jde o to, zda můžeme i hned pokračovat s koordinátory, abychom ušetřili čas. Děkuji. Takže konec veřejného zasedání a navrhuji, abychom okamžitě zahájili krátké zasedání koordinátorů. Ich habe es